is here on behalf of the socialists. Good morning, colleagues. I suggest we... Dobrý den, kolegové. Navrhuji, abychom začali, protože eh, ze včerejška nám zbyl na pořadu jednání jeden bod, který nebyl projednán, což je tedy budoucnost vztahu AKT-EU po roce 2020. A tím pádem navrhuji, abychom nejprve diskutovali toto téma, a pak budeme pokračovat s pořadem jednání. Eh, jinými slovy, pak budeme pokračovat eh, uváděním třetích států, jejichž příslušníci musí mít víza, když překračují vnější hranice a států, jejichž občané eh, jsou z tohoto požadavku vyloučeni. Ukrajina konkrétně. Nejprve Tady prodiskutujeme návrh stanoviska od pana Muj o budoucnosti vztahu AKTEU po roce 2020. Připomínám, že dohoda o partnerství s Kotonu skončí v roce 2020. Od roku 2000 je dohoda Kotonu základem pro vztahy EU s 79 zeměmi AKT. Hovoří se o politickém dialogu, rozvoji a obchodě. Vzhledem k měnícímu se politickému kontextu a mm, vzhledem k mnoha mm, vývojům politickým, se musíme ptát, zda tento rámec je ještě ve své stávající podobě relevantní a pokud ne, jaké úpravy si vyžaduje. Hovoříme-li o situaci po Kotonu, tak ty diskuse už začaly. Jejich výsledek bude velice eh, významný jak pro AKT, tak pro vnější činnost EU. Tímto stanoviskem přispíváme ke zprávě z vlastní iniciativy výboru DEVE. Pan Kouzo se omlouvá, nemohl přijít, aby představil svůj návrh stanoviska a tím pádem dostane slovo paní Lözing, která návrh stanoviska představí jeho jménem. Paní Lözing, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pan eh, Kouzo, navrhovatel tady bohužel nemůže být, protože eh, má důležité schůzky ve Španělsku. Ještě jednou prosím za pochopení jeho jménem. Toto stanovisko se zabývá dalšími vztahy EU a KT, a to na novém základě. Jde o vyvážené a spravedlivé partnerství. V rámci tohoto partnerství se mají respektovat eh, cíle udržitelného rozvoje, lidská práva a všechna ostatní ustanovení OSN. Jde o dopad obchodních dohod na země AKT, který je nespochybnitelný. A proto je potřeba hovořit o nové struktuře celého tohoto partnerství. Dovolte mi na tomto místě mou osobní poznámku, což říká i pan eh, Brok mnohokrát, eh, pokaždé, když hovoří v televizi. Takováto, takovéto vztahy musí být založeny na produkci daných států a na, na vyhýbání se přílišnému vytěžování přírodních zdrojů daných států. Kromě toho je důležité, aby vměšování do vnitřních záležitostí zemí AKT a neokoloniální politika skončily. Toto stanovisko rovněž požaduje dekonstrukci jakýchkoliv vojenských základen v těchto zemích pocházejících ze zahraničí. Je potřeba stanovit si nástroje, které zajistí, že například podniky budou dbát lidských práv, že budeme zabraňovat eh, zneužívání pracovníků, budeme zabraňovat modernímu otroctví a tak podobně. tomuto se e, navíc ještě zabýváme restrukturalizací státních dluhů zemí AKT, v rámci kteréhož cvičení mají země AKT přeskoumat své dluhy. Toto stanovisko pak e, rovněž přisuzuje zemím AKT odškodnění za plundrování země nad národními koncerny, které zde často těží přírodní zdroje. Naše doporučení je, aby vztahy AKT-EU představovaly adekvátní spravedlivé partnerství. Je potřeba zabývat se zájmy lidí těchto zemí, nejen zájmy nadnárodních koncernů a oligarchů. Děkuji. Děkuji vám, paní Lézing. Teď za EPP má slovo náš koordinátor pan Preda, protože paní Gabriel, stínová zpravodajka, tu není. Kristiáne, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Naším zpravodajem je paní Maria Gabrieli a ona mi zaslala svoje stanovisko, které já vám tady přečtu. Takže na úvod říká, že návrh stanoviska je velice neúplný, ideologický a neobsahuje priority vztahů mezi AKT a EU po roce 2020, takže v tomto stávajícím stavu EPP to nemůže podpořit. Je třeba připomenout přidanou hodnotu jedinečného partnerství s dohodou z Kotonu, a se silnou parlamentní dimenzí. Je, jak říká paní Gabrieli, je třeba to dát do souvislosti se zprávou, kterou jsme přijali nedávno v výboru pro rozvoj o konzistentnosti politik ve službách rozvoje. Eh, tehdy jsme na plenárce jsme eh, hlasovali eh, právě na minulé plenárce ve Štrasburku jsme o tom hlasovali. A dále zdůrazňuje potřebu udržitelného rozvoje, což musí být k jádrem vztahu mezi AKT a EU po roce 2030 a politické partnerství, které je třeba obnovit. Taky říká, že je důležité Ehm, vycházet z bezpečnostní dimenze a souvislosti mezi bezpečností a rozvojem, prevence konfliktu, ehm, mírových misí a, ehm, a role African Peace Facility, protože to všechno vyžaduje ještě úvahy, které musíme absolvovat a které v tom navrženém stanovisku chybějí. Stínová zpravodajka za EPP je toho názoru, že v uvedeném stanovisku pana Kusopermuj e, skutečná hluboká úvaha o politickém dialogu a na základě článků 8 a 96 a říká, že se musí zdůraznit plné zapojení skupiny AKT a tří regionů v rámci AKT v, a zapojit je do procesu obnovy tedy té dohody. Takže tolik ze strany zpravodajky EPP. Děkuji. Christian. Euh, Děkuji vám, Kristiane, a nyní dám slovo kolegovi Zálovi jakožto stínového zpravodaj za SND. Děkuji. Kolegové, já si vážím ambice navrhovatele eh, dát tomuto textu určitý konkrétní světonázor, ale nesmíme zapomínat, že role výboru AFET je zaujmout stanovisko k zahraničním záležitostem, k zahraniční politice a ne k celosvětové ekonomice. Myslím si, že to je taková přidaná hodnota našeho výboru. Musíme si rovněž pamatovat, že rozvoj, obchod a politicko-hospodářské problémy a perspektivy by měly být, nebo jsou, pokryty v návrhu zprávy výboru DEVE. Je potřeba, abychom se my soustředili na strategické zájmy ve vztazích se zeměmi AKT, jako třeba posílení multilaterálního systému nejen na hospodářsko-finanční, ale i na politické úrovni. Myslím si, že není možné redukovat eh, celé stanovisko na kritiku eh, ne- neokoloniální rozvojové politiky EU. Já sám předložím celou řadu pozměňovacích návrhů jménem SAD a jsem přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout eh, ve finále solidního kompromisu stanoviska. Děkuji. Děkuji. Nikdo další o slovo nežádá, pokud vidím. Eh, Zbytek stínových zpravodajů tu není. A přece jenom paní Teocharus, prosím. Děkuji. Strategické zájmy Evropské unie, ale také bezpečnostní otázky jsou velice důležité téma. I otázky migrace jsou velice důležité. A to zejména v kontextu eh, toho neokolonialistického proudění, které tady zažíváme. Ovšem, nelze to kompenzovat pouze dalším rozvojem státu AKT. Rozvoj jako princip vždy nefunguje. Nelze to tedy kompenzovat ani rozvojem, ani s rozmanitěním politického dialogu. Principiálně to jde jedině spoluprácí v rámci společnosti a bojem s korupcí. Důležité je také téma vzdělávání. To jsou věci, které jsou rozhodující proto, aby obyvatelé těchto zemí měli možnost se dále rozvíjet, bojovat proti chudobě, bojovat proti hladu, tak to jsou ty nejdůležitější prvky pro tyto regiony, pro tyto země. V celé řadě zpráv výboru DV a jiných výborů se eh, o tom mluví, ale zatím nám chybí ta opatření. Ta zatím nikdo nepodnikl. Děkuji. Děkuji vám, paní Teocharus. A tím, myslím, jsme vyčerpali všechny žádosti o slovo. Paní Lözing velice přesně stanovila ty hlavní body návrhu stanoviska. Chci připomenout všem kolegům, že termín pro pozměňovací návrh je vlastně už zítra. Takže kdo chcete přispět k tomuto stanovisku, které pak předáme výboru DV, tak máte čas do zítřka, předpokládám, do pravého poledne. Fajn, tím uzavíráme tento bod na pořadu jednání a jdeme na další bod. Líza, e... Eh, a tímto bodem eh, je eh, bezvýzová povinnost pro Ukrajinu. Toto je pokračování naší včerejší debaty, kdy jsme hovořili o podobném návrhu pro Gruzii. Naším zpravodajem je kolega Jacek Saruš Volský, který je stálým zpravodajem pro Ukrajinu. Asi budete vědět, že dialog o liberalizaci vízového styku eh, byl zahájen v roce 2012 a poslední eh, zpráva o pokroku eh, vyšla celkem nedávno a předcházela tomu Eh, velice důkladné eh, posuzování eh, toho procesu a všech kritérií. Současně s tím probíhá stejný dialog v Radě a také v Koreperu. A já si myslím, že důležité je, abychom jako parlament usilovali o strukturování tohoto procesu tak, aby se přihla, přihlíželo k konkrétním podmínkám země. Eh, také se bavíme v této souvislosti o Kosovu. Eh, to eh, ošetřuje jako zpravodajka paní Gabriel. A my se domníváme, že velice důležité je mít také tento mechanismus záchranné brzdy. No a je to záležitost pana Sarželovského, ale kdo se chce přihlásit do debaty, prosím, ať dá najevo. A nyní dávám slovo panu Sarželovskému. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je velice důležité, že právě náš výbor se zabývá problematou liberalizace vízového styku, nebo je to součást zahraniční politiky. Já bych chtěl apelovat na výbor AFET a zejména jeho vedení, pane předsedo, já apeluji na vedení výboru eh, AFED a na rozšířené předsednictvo výboru, aby eh, se usilovalo o změnu postupu v tomto parlamentu. Mm, protože při nejmenším liberalizace vízového styku by měla být sdílenou kompetencí mezi námi a Libe. Nemělo by to zůstat pouze v rukou výboru, který se zabývá pouze na zabývá interními záležitostmi a zejména takovými záležitostmi technickými, jako jsou parametry pasu, eh, otisky prstů a tak dále. Čili já myslím, že bychom v tom měli mít buď to hlavní slovo, anebo byli být na, měli být na stejné úrovni jako Libe. A nyní k Ukrajině. Já e, neznám další e, nebo jinou evropskou zemi, která by byla schopna svou evropskou volbu zaplatit krví. E, Eh, nevím o nikom jiném, kdo by se s takovýmto, s takovouto rozhodností o to usiloval a přitom byl eh, zároveň eh, rukojmím ruských ambicí. Já se domnívám, že bezvízový styk pro občany Ukrajiny při cestách do EU je nejenom technická záležitost, ale je to také silný politický signál v souvislosti s Euromajdanem. Ukrajina dosáhla významného pokroku při implementaci eh, plána pro liberalizaci eh, vizového styku a to už Evropská komise dvakrát také konstatovala. Z tohoto důvodu, vzhledem k tomu, že jsou všechny benchmarky tohoto plánu splněny a že eh, také z politických důvodů si zaslouží tento symbolický akt uznání, tak eh, se domnívám, že eh, bezvízový styk by měl Ukrajině dát být přiznán bez jakéhokoliv dalšího zdržování a prostě, eh, prostě okamžitě bez aplikace oné zouzové brzdy, jako v případě Turecka. Ukrajina splnila své úkoly a Důležitější než toto je také to, že se věrně hlásí k evropským demokratickým zemím, což se nedá říct o všech žadatelích eh, na uchazečích o jako je třeba Gruzie. Pokud se týče těch benchmarků a standardů, eh, jsou, jsou splněny, takže skutečně Ukrajiny si zasloužili realizaci vízového styku. V této souvislosti je třeba říci, že ten reformní proces, který zde probíhá, musí pokračovat dále, zejména pokud se týče boje proti korupci a e, za právní stát. V této souvislosti je třeba říci, že stále ještě můžeme ovlivňovat postup reform e, na Ukrajině tím, že zajistíme monitorovací mechanismus, který bude pokračování tohoto procesu zaštiťovat. jako Damoklův meč eh, máme tedy nad, nad tímto eh, nad tímto úsilím o vízové vízové úlevy, eh, mechanismus, který se zabývá eh, migračními záležitostmi a ten není dostatečný. Navrhovaný monitorovací mechanismus, který je součástí naší zahraniční politiky a politiky sousedství, by se neměl odkládat eh, respektive takto neměl, neměl by odkládat poskytnutí bezvízového styku, ten bezvízový styk poskytnout, ale co nejrychleji poté naplnit tento monitorizací mechanismus. Jde tedy o to, abychom nejenom sledovali a také uznali eh, dosavadní výsledky, ale je třeba také pozbuzovat v dalším boji proti korupci, eh, například eh, při zřizování Eh, nového úřadu nejvyššího státního zástupce a eh, prosazování legislativy a tak dále. My víme, že na tom se pracuje a jeho plná implementace, plná implementace těchto názorů pořád ještě e, není a zbývá ještě kus cesty. Čili je třeba skutečně stimulovat k tomu, aby se v tomto úsilí pokračovalo. Eh, až do dosažení politických cílů. No, Také je důležité, aby občané Ukrajiny vnímali tento krok eh, jako povzbuzení v jejich boji. Liberalizace víz pro Ukrajinu by eh, neměla Eh, neměla padnout za oběť eh, pozastaveným pro jiné země, jako třeba Turecko. Čili opravdu se domnívám, že hm, ta liberalizace by se měla odehrát co nejrychleji, bez jakýchkoliv dalších spoždění a v současné době tom také jedná rada. Děkuji a nyní jménem EPP promluví paní Sandra Chaniente. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, připojit svůj hlas ke k těm, eh, kteří si uvědomují, že bezvízový styk je jednou z největších pobídek pro ukrajinskou vládu, aby pokračovala v reformách. Ukrajinci si něco takového zajisté zaslouží. Ukrajinské orgány splnily všechny technické a právní požadavky a nepředstavují žádné výzvy migrační a jiné pro Evropskou unii. Proběhly eh, opravdu rozumné reformy, za nimiž je vidět silné odhodlání. A já musím říct, že žádná jiná země, eh, žádná země v Evropské unii by nebyla schopna implementovat takto nepopulární reformy, jako se to stalo na Ukrajině odklad bezvízového styku, eh, které by eventuálně, ke kterému by eventuálně mohlo dojít na základě vnitropolitických úvah v některých eh, členských zemích EU, eh, a jakési vymlouvání se na situaci v Turecku nebo v Gruzii, tak to by nebylo dobré. Neměli bychom vytvářet dojem, že Evropská unie využívá eh, otázku vízového režimu eh, k tomu, aby nutila Ukrajinu plnit minské dohody ve smyslu a v duchu, jak si to přejí rusové. Děkuji. Nyní paní Komes za socialisty. Já plně souhlasím s předřečníky, kteří eh, říkají, že Ukrajinu je třeba hodnotit podle ukrajinských výsledků. Plnění podmínek pro liberalizaci víz. Eh, já jsem o víkendu byla na Ukrajině spolu eh, s paní Rebekou Harms a Sophie In- Infeld jsem se účastnila pochodu Gay Pride. A musím říct, že jsem ještě se nikdy neúčastnila eh, demonstrace kterou, kterou hlídalo tolik policistů, a kteří sympatizovali s touto demonstrací. A já myslím, že eh, to je znak toho, že eh, ukrajinské úřady berou eh, základní svobody a základní práva, včetně práva sexuálních menšin, velmi vážně. Což je v souladu s evropskými požadavky. A já musím říct, že spolu eh, s eh, Rebecca Harms se se zabývali ještě dalšími oblastmi lidských práv ale ano, eh, jsou zde oblasti, které si zaslouží zlepšení, zejména pokud se týče lidských práv, lidských práv lidí, kteří jsou zadržováni, zejména v Donbasu a tady, tady hovořím o oblastech Donbasu, které nejsou pod ruskou kontrolou, to je něco jiného samozřejmě. Takže toto jsme probírali s ukrajinským orgánem. Eh, navzdory tomu eh, na Ukrajině bylo dosaženo obrovského pokroku od doby Majdanu a je skutečně úžasné, jak se daří pokračovat v reformách. A e, pokud bychom e, toto neuznali a neodměnili Ukrajinu za tyto výsledky, tak to bychom tady skutečně neposloužili ani svým vlastním zájmům. E, na rozdíl, na rozdíl od Turecka tady opravdu není důvod cokoliv zdržovat Eh, naopak je třeba říci, že tam, kde je zjevné, že se věci vyvíjejí správným směrem, tak tam si to zaslouží i urychlení. A, eh, naopak eh, je třeba dát také Turecku najevo, že prostě ten ústup od koreňských kritérií a tak dále, že také musí mít své důsledky. Děkuji. Děkuji vám a nyní Mark Demesmaker za ECR. Děkuji, pane předsedo. Já se plně stotožňuji s předřečníky, takže tady nebudu nic opakovat. EKR podporuje naprosto udělení tohoto bezvizového eh, režimu Ukrajině. Akční plán eh, pro eh, zavedení tohoto systému byl vytvořen v roce 1910, už je to 6 let, od té doby proběhla revoluce a od Majdánu eh, došlo k obrovským reformám, velmi rychle byly zavedeny. To byla skutečná revoluce, demokratické volby a to opravdu dokazuje, že eh, ukrajinská veřejnost si zvolila evropskou budoucnost. Takže pokud EU opravdu chce Eh, aby asociační dohoda uspěla, tak je potřeba odbourat všechny překážky volnému pohybu eh, pro eh, tyto občany. To je takový první konkrétní krok, gesto vůči populaci, která se stále ještě velmi snaží a jasně deklaruje svoji evropskou cestu. Je to národ, který se chopil svého osudu i přes hrozby velkého souseda na východě parlamentu a v radě možná někteří řeknou, že kontext není vhodný a že bychom to měli spojit s, jinou, s jinými tématy. A předtím bychom vás chtěli varovat, protože každou zemi, každý případ musíme posuzovat podle jeho vlastních zásluh, bez ohledu na to, co se dělá v jiných případech. A po eh, všech zprávách Evropské komise je na čase, abychom ukrajinské populaci vyslali jasný signál a, a poskytli jim to, na co mají právo. Musí se bojovat proti korupci, za demokracii, za právní stát, za lidská práva. Je potřeba pokračovat v tom úsilí samozřejmě a to i proto, aby se naplnili všechny ostatní e, kritéria, ale jsou na dobré cestě. Děkuji. A nyní e, Petr Sostrevičius, e, což je stínový zpravodaj za ALDE. Děkuji. My dnes hovoříme o tématu, které výborně ilustruje naší eh, výbornou asociační dohodu, která přináší výsledky a iniciativu v zájmu reform, podporuje změny a strukturální změny do budoucna. Myslím si, že můžeme být opravdu spokojení, když vidíme, jak za dva roky došlo k těmto změnám za velmi složitých okolností. Chtěl bych znovu zdůraznit a podpořit eh, názory všech předřečníků, že Ukrajina si zaslouží velké uznání, protože tyto reformy byly realizovány za válečných podmínek, agrese, anexe a velmi těžké ekonomické situace. Ale přes se všechno vidíme v silnou vůli eh, po reformách a změnách. A tyto výsledky Eh, by se měly odrazit na liberalizaci víz, naplnění celé řady eh, odvětvových eh, změn je něco, co bychom měli uznat, uznat to individuálně a plně se shoduji s těmi, kteří se domnívají, že nemůžeme tady k tomu přistupovat jako k balíku. Eh, musíme hodnotit každou jednotlivou zemi na základě jejich konkrétních výsledků. Kolegové, myslím, že se musíme shodnout, že eh, mechanismus pozastavení, který eh, mm, změnila komise a schválila rada, je nevyhnutelný za dnešní situace. Ne proto, abychom dávali argumenty těm, kteří jsou proti liberalizaci víz. Protože pokud Evropská unie nadále věří ve svou atraktivitu a ve svou sílu, tak bychom měli zvýšit počet zemí, jejichž občané mohou do eh, Evropské unie bezvízově. To je nevyhnutelné, ale mechanismus pozastavení bezvízového styku eh, je potřebný pro ty případy, kdy dochází k porušování těch požadavků a požadavky na liberalizaci víz jsou velmi náročné. Takže nevidím žádné nebezpečí v tom, jestliže se určitá země bude držet Eh, v jaksi těch eh, naplňovaných norem, eh, tak pak to může prostě splňovat bez žádných dalších problémů. Ehm, ještě k ukrajinským reformám, především reforma policie, nová reforma justice, což jsou nové aspekty teď z poslední doby. A e, v souvislosti s naší dohodou si myslím, že skutečně můžeme mít e, určitou důvěru v budoucnost této země a Ukrajina potřebuje naši podporu a bude ji potřebovat i v nadcházejících letech, protože ta situace není lehká a měli bychom projevit s nimi solidaritu právě dnes. Děkuji. A nyní pan Korvin Mike. samozřejmě vízová liberalizace, ano, ale chtěl bych upozornit na dva aspekty. Za prvé je v zájmu Ruska, aby, aby všichni Ukrajinci mohli utéct na, eh, západ, na západ a nechat eh, prostor pro Rusko. A za druhé ukrajinské mafie a dřívější tajné služby, někdy je to totéž, jsou velmi schopní ve falšování dokladů, jako třeba policejních průkazů a podobně. Takže možná, když dojde k plné liberalizaci za dva roky, nebude Ukrajinců 40 milionů, ale třeba 50, 60 nebo 70. Děkuji. Kreativní jako vždy. A nyní dám slovo panu Štětinovi. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme včera mluvili o vízové problematice, co se týče Georgie, Gruzie a dneska mluvíme o Ukrajině. Já bych rád upozornil na jeden zásadní rozdíl, co se týče vízové liberalizace pro tyto dvě země. Gruzie a její odtržené a ukradené enklávy Osety a Abcházie, to jsou dva nové zamrzlé konflikty. Ukrajina je ve válce. Na Ukrajině již zemřelo 10 tisíc lidí. Je tam 1,5 milionu IDP, 1,5 milionu lidí, kteří bloudí po zemi. U Tiraspolu na severu Donbasu Eh, umírají mladí kluci. A já vím, že oni potřebují výraznou podporu psychickou. Já jsem v květnu byl s mým kolegou panem Schwarzenbergem, bývalým ministrem zahraničních věcí České republiky na Donbase. Setkali jsme se s panem Žebrivským, eh, ukrajinským gubernátorem, který byl vyhnán z Doněcku. A vím, jak jenom to, že tam přijeli dva evropští politici, eh, pozvedlo ducha lidí, se kterými jsme se setkali. Oni potom přímo prahnou po jakékoliv podpoře. A proto si myslím, že je potřeba bez jakýchkoliv prodlení eh, poskytnout bezvízový styk ukrajinským občanům, poněvadž je to akt a gesto velké podpory, kterou potřebují. Oni totiž jsou ve válce a brání svoji svobodu. Děkuji za pozornost. Hvala Jaromíre. Sad... Děkuji Jaromíre. Ano, a nyní dám slovo panu kolegovi Piculovi. Proces liberalizace víznog režima počeo je... Na... Děkuji drugačijim okolnostima za obje pregovaračke strane prije osam godina. Bohužel proces liberalizace e, vízového režimu začal v, v složitých okolnostech před osmi lety. E, v listopadu 2010 komise předložila akční plán e, na liberalizaci víz a celá řada konkrétních opatření byla eh, rozdělena do čtyř bloků eh, v zájmu také harmonizace legislativního rámce a zajištění udržitelné implementace. Eh, Mezitím došlo k přijetí nové legislativy a ještě čekáme na jakési přesvědčivější uplatnění této legislativy ale my musíme stále mít na mysli ukrajinské občany, kteří nejvíce trpí ekonomickými eh, eh, problémy eh, a důsledky vnitřního povstání. Liberalizace vízového režimu umožňuje vyslat silný signál podpory od Evropské unie. Proto já podporuji eh, návrh zpravodaje, abychom eh, podpořili bezvízový styk co nejrychleji pro ukrajinské občany. To by eh, neznamenalo ignorovat názor třeba nizozemských občanů, protože bezvízový styk se vždycky dá pozastavit. A pokud bychom zjistili, že e, k dalšímu rozšiřování e, docházet nebude v rámci této komise, tak nicméně bychom ale neměli nikdy polevit v podpoře ukrajinskému lidu a Ukrajině v její e, snaze dosáhnout vstupu do Unie. A vidím Eduard, omlouvám se, prosím. Děkuji, jenom jedna věta abych také přidal svůj hlas k podpoře této myšlenky, kterou vyjádřil zpravodaj pan Volský. Myslím si, že právě ta důvěra obsažená v této diskuzi vyjadřuje silnou podporu a já jenom apeluji na vás všechny, abychom teď opravdu udělali všechno, co můžeme pro to, aby už to mohlo nastat bezodkladně. Děkuji. Děkuji, Eduarde. Někdo další se hlásí? Není tomu tak, tak si udělím slovo sám, ale v jiné funkci, a sice v funkci předsedy delegace pro Ukrajinu, abych zdůraznil několik bodů. Já plně souhlasím s tím, že bychom otázku vízové liberalizace pro Ukrajinu vzít ze strategického úhlu pohledu. Byl, jezdím na Ukrajinu prakticky každé dva měsíce, chystám se tam i zítra. Ehm, v čtvrtek a v pátek budu vystupovat před ukrajinskými studenty, vědci, poslanci. A úplně cítím, tu frustraci eh, z, z toho, pokud bychom jednali příliš pomalu. Není to spravedlivé, není to důvěryhodné, když budeme příliš pomalí a když ne, nejenom, nejde jenom o pochybnosti, ale o tu pomalost, kterou oni vnímají eh, jako něco, co podkopává evropský projekt v zemi, která je obětí agrese. Máme morální i politickou odpovědnost z tohoto pohledu. Také vám mohu říci, že musíme prokázat jednotnost parlamentu, ať už budeme z výboru zahraničního, kulturního nebo z výboru Libe. My jsme prostě jedna instituce a tak budeme také jednat. Podobnou rozpravou teď eh, vidíme v radě, radě pro eh, vnitro a eh, zahraničí a e, vízový, e, vízový, bezvízový režim je na programu dnes a bude to mít vliv na další e, dynamiku. Eh, diskuse o eh, mechanismu pozastavení eh, bezvízového styku ovlivňuje samozřejmě všechny ty země, kterých se to týká a příští týden sem má přijít pět lidí ve 13 hodin na veřejnou schůzi, takže všichni kdo máte zájem, můžete přijít a vyslechnout si, co kolegy eh, trápí, jak oni to vnímají, proč oni si myslí, že komisař Hán a komise jako celek jasně stanovili podmínky, které oni naplnili. A eh, Oni to neprohlásili přes noc, ale po skutečně dlouhé době naplnění všech kritérií, kritérií a kondicionalit, které jdou ještě daleko nad rámec podmínek liberalizace víz. Jedna věc, která tady nezazněla a kterou bychom měli říci dnes na Ukrajině, máme 1,5 milionu eh, interně odsunutých lidí. 1,5 lidí je to víc než celý migrační eh, tok, který jsme pozorovali v loňském ruce ve Středomoří nebo v, v, eh, ze Středomoří. A toho bychom, jak, to bychom si měli ocenit, že Ukrajina dokázala, že je schopná absorbovat institucionálně i mezilidsky, projevit dostatek solidarity gety e, e, vůči lidem, kteří museli utéct z Donbasu a z Krymu. Takže musíme také projevit, eh, že eh, se hlásíme ke své politické odpovědnosti a vyslat signál kolegům z Libe prostřednictvím našich frakcí. A tady já spolehám na vás, stínové zpravodaje. Někteří z vás zasedáte v Libe, někteří ne, ale prosím, prokažte jednotu naší instituce v tomto významném bodu. Majdan už je za námi více než dva roky, očekávání jsou vysoká, asociační dohoda eh, Mm, jaksi škobrtla na eh, nizozemském referendu. Eh, dále probíhá eh, paralelně rozprava o prodloužení sankcí vůči Rusku a Ukrajina je nesmírně důležitá, takže buďme na výši politických očekávání jako instituce i jako svobodně zvolení politici. Takže s podporou toho, co řekl zpravodaj, já doufám, že kolegové z výboru Libe budou také tak efektivní při přípravě zprávy a e, jejím předložení na program. Takže využijeme všechen náš vliv, abychom podobné vys- e, poselství, jak si vyslali i e, do členských zemí v radě, Mm, v rámci rozhodování o této věci. Takže tím bych uzavřel tento bod. Nevím, jestli Jacek chce to nějak uzavřít, než přistoupíme k dalšímu stanovisku. Well, I, I totally endorse. Děkuji. Já plně podporuji vaše závěry ve vaší dvojí roli tady jako předseda a šéf eh, delegace pro Ukrajinu. Jiná věc, kterou bych k tomu dodal, je, že doufám, že Evropská unie se vyjádří jednomyslně v tom, že bude požadovat okamžité eh, umožnění bezvízového styku s Ukrajinou. Ale v radě se věci také dějí, takže nejde jenom o to, abychom ovlivňovali naše ostatní kolegy tady, kteří mají jinou, jak jste řekl, diplomatickou kulturu, ale jde o vlády. je na nás, abychom eh, našim vládám, ať už jsme ve vládních stranách nebo opozičních stranách, sdělili ty argumenty, které tady zazněly. Protože by bylo fatální, kdyby kvůli mírně řečeno komplexnostem turecké dohody nebo kvůli jakýmkoliv jiným argumentům eh, v případě Kosova nebo Gruzie, protože toto je balíček, bychom o Ukrajinu přišli, anebo alespoň by se to pozastavilo protože to by pak mělo tak negativní dopady, jak jste popsal. Takže neměli bychom udělat jenom to, co jste navrhl, ale měli bychom také požádat šéfy našich frakcí, možná i předsedu parlamentu, aby co nejjasněji a nejhlasitěji, nejdůrazněji začali mluvit do projednávání na radě, takže musí to být něco víc než jen dokument z úrovně výboru. Musí to být z té nejvyšší politické úrovně z Evropského parlamentu. Ale také z těch neformálních kanálů, které my jako europoslanci v členských státech máme. A je potřeba vytvářet takové kontakty ve veřejném mínění, eh, které budou říkat, že prodlužování jaksi toho eh, neudělení bezvízového styku Ukrajině bude politicky velice nákladné. Takže je potřeba to doplnit eh, dalšími činy, které jen podpoří to, co chceme říct. Děkuji. Děkuji vám, pane Šivalsky. Rád bych informoval kolegy, že předseda Schulz obdržel dopis od eh, předsedy Vrcholné rady aby se toto téma projednávalo naléhavě. Kdo chce slovo? Komise. Aha, já jsem si neuvědomil, že jste žádali o slovo. Omlouvám se. Já jsem Gabriela Schmidt z DG Home, eh, oddělení pro vízovou politiku a eh, jsem odpovědná za tento návrh liberalizace víz s Ukrajinou. Děkuji vám všem za zde dnes vyjádřenou podporu pro tento návrh. Ráda bych potvrdila, že pracovní skupina pro víza, která zasedá za 30 minut, bude diskutovat jednotlivé návrhy o liberalizaci víz jeden po druhém. To znamená, my to nevnímáme jako balíček. Bereme na vědomí výzvu zpravodaje zavést mechanismus pro monitorování kontinuální implementace benchmarků proti korupci a pro právní stát i po udělení bezvízového styku ukrajinským občanům. Spravodaj správně propojuje toto téma s návrhem o revizi toho mechanismu o pozastavení, k čemuž se bude návrh zprávy zítra představovat ve výboru Libe, tam to bude dělat zpravodaj Diaz Demera. Souhlasíme se zpravodajem, že rozhodnutí o bezvízovém režimu pro ukrajinské občany by nemělo být i odkládáno až do vytvoření takového monitorovacího mechanismu. Je potřeba to rozhodnutí přijmout co nejdříve, jakmile to bude možné, vzhledem k tomu, že eh, všechny ty bench, jakmile budou ty benchmarky stanovené v akčním plánu pro Ukrajinu splněny. Děkuji. Děkuji, ještě jednou se vám omlouvám. Já jsem se koukal na tady tu druhou část komisy, neuvědomil jsem si, že DG Home a DG NIR jsou 20 metrů od sebe, no ale teď už to vím, takže fajn. Děkuji vám za detailní informaci a příspěvek do naší diskuse. Teď vám tedy ještě připomenu, že termín pro pozměňovací návrhy je 21. června. Takže ti z vás, kdo chtějí přispět, prosím, respektujte to. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to jsou opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Příslušný výbor je zde výbor ITRE, Opět toto je tedy naše stanovisko. Připravuje ho Jacek Sariuš Volsky opět, který se zabývá celou otázkou energetické bezpečnosti v rámci naší frakce. V podkladech máte informace, máte tam i opodstatnění důležitosti zajištění bezpečnosti dodávek plynu a diverzifikování dodávek plynu zejména co se týká systematické inkluze eh, zemí energetického společenství. V posledních letech došlo ke krizím, kterým je potřeba se do budoucna vyhýbat. Každopádně teď má slovo pan Sariuš Volský, který nám to vysvětlí detailněji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi začít jako předtím obecnou poznámkou. Otázka energetické bezpečnosti vznikla v AFETu, ne ve výboru ITRE, v roce 2007. Tehdy si poprvé tento parlament všiml, že je potřeba se otázkou energetické bezpečnosti zabývat po těch, po těch eh, přivřených kohoutech s plynem eh, z Ruska směrem na Ukrajinu. Tehdy kolegové z ITRE vůbec neměli o čemkoliv, čemu by se říkalo energetická bezpečnost ani ponětí. A proto paralelně s tou svou předchozím výzvou chci požádat o to, aby se předsednictvo našeho výboru zabývalo otázkou, zda by otázka energetické bezpečnosti neměla být i sdílenou kompetencí mezi námi a výborem ITRE. Eh, neměli bychom, myslím, pouze psát stanovisko. Teď k věci. Pardon, pardon, prosím, kolegové v místnosti, buďte laskavě ticho. Kdo se tady bavíte, tak se bavte potišeji, anebo jinde. Děkuji. Děkuji. Je to podruhé, kdy se zabýváme nařízením o energetické bezpečnosti. Poprvé to bylo před pěti lety, vlastně před šesti lety, bylo to v roce 2010, kdy nám Evropská komise dodala produkt, který eh, zdaleka nebyl dokonalý. A my v v parlamentu jsme ji významným způsobem zlepšili. Změnili jsme ho, učinili jsme z něj daleko lepší nástroj. A to je nařízení, které eh, bude tímto nařízením, které projednáváme, pozměněno. Eh, a já chci poděkovat komisi, že ten jejich druhý pokus o nějakých 5-6 let později daleko lepší, takže naše role není to teď nějak významným způsobem měnit nebo tam zavádět něco nového, spíše mírně vylepšit a obhajovat návrh komise proti těm, kteří ho chtějí rozmělnit. A takové tlaky už tu jsou, jak všichni víme. V první řadě tedy toto nařízení vítáme. Zcela správně se zabývá mechanismy regionální spolupráce a bezpečnosti, chce zajistit vyšší míru angažovanosti EU v otázce energetické bezpečnosti, a to jak z hlediska eh, jaksi zahraniční politiky, politiky, tak z hlediska průmyslové politiky. Regionální spolupráci je potřeba posílit. Je potřeba lépe čelit přerušení dodávek plynu a pokusům Eh, předefinování definice chráněných spotřebitelů. Je potřeba zlepšit eh, preventivní činy, pre, preventivní akce a nouzové plány. Je potřeba posílit doložku o solidaritě. Je potřeba posílit potřebné hodnocení rizik a příslušné plány a mechanizmy kooperace tomto nařízení rovněž musíme posílit strategický cíl diverzifikace dodávek, což eh, zatím také není na té výši, na jaké by to mělo být. A rovněž je potřeba připomenout, že máme možnosti jako například voluntary demand aggregation, dobrovolná agregace poptávky, což je konzistentní s návrhy Rady. Je potřeba podporovat systemické, systemickou inkluzi zemí energetického společenství, jak se uvádí v článku 15. Klíčový problém, který ve svém stanovisku zmiňujeme, se týká výměny informací o smlouvách mezi jednotlivými společnostmi. Představte si stávající situaci. Putin se setká s Junkrem. Putin má všechny smlouvy o všech dodávkách plynu do EU pěkně na očích, protože on šéfuje Gazpromu. Na druhé straně stolu sedí Juncker. On nezná z toho nic. Chceme, aby člověk, který zastupuje nás, EU, byl v tak slabé vyjednávací pozici? proti té druhé straně, která, jak všichni víme, tu energii a plyn používá jako zbraň a nástroj zahraniční politiky. To je přece potřeba změnit. Takže hlavní prozba je posílit výměnu informací a e, zpřístupnit komisi veškeré potřebné informace, o smlouvách, které mají evropské energetické společnosti s třetími stranami, jako je třeba hlavně Gazprom. Komise navrhla jeden mechanismus, eh, se kterým já úplně nesouhlasím. Oni říkají, že veškeré kontrakty nad 40 dovozu daného státu bude zveřejněno. No, ale eh, ono to není moc logické, protože my jsme pro celoevropský trh s plynem a pak používáme nástroj, který se týká trhu jednotlivých zemí. To je naprosto, to není jen nelogické, to je antilogické. To je zcela nekompatibilní s naší filozofií v Evropské unii. Za druhé, od e, zveřejňování smluv z jiných států, které jsou nad 40 dovozu nebo spotřeby jedné země, podstatě znamená, že se zveřejní pouze smlouvy z východní Evropy, ze západní Evropy vůbec nic. To znamená, že to budou baltské státy, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Německo, Francie, Británie, Nizozemsko ne. Protože jejich smlouvy jsou obrovské, ale nejs, nepřesahují hranici 40% spotřeby. Takže z těchto dvou důvodů eh, tedy že chceme jednotný trh s plynem a že to je nespravedlivé, navrhuji nahradit ehm, to, tu, tu procentní sazbu, tu procentní číslo absolutním číslem, absolutním množstvím. Chci připomenout rovněž, že v AKI komunitér takovýto postup také uplatňujeme. Hospodářská soutěž, ehm, kompetence komise a praxe znamená, že pod evropským dohledem jsou veškeré fúze a akvizice nad určitý objem v absolutních číslech. Nikoli jako podíl národního trhu nebo národní ekonomiky. Takže z těchto všech důvodů navrhuji, aby to bylo 8 miliard kubických metrů, což by byla cifra, která vytvoří rovné podmínky pro všechny kontrakty v EU, které by byly tedy zveřejněny, byla by o nich informována Evropská komise. A e, toto relativní opatření o 40% by bylo pouze doplňkové opatření pro země, které jsou energetickými ostrovy, jako například země po Baltí. A z tohoto důvodu tedy ta, ta klíčová navrhovaná změna je změna článku 13. Abych to tedy shrnul, V našem stanovisku a v mých pozměňovacích návrzích žádáme o posílení regionálního přístupu. Jak víte, tento přístup je teď rozporován několika velkými státy, které mají za zády velké firmy. Je potřeba silněji harmonizovat ochranu definice spotřebitele tak, aby národní definice neměly vyšší důležitost než Eh, aspekty regionální energetické bezpečnosti. Je potřeba jasně ukázat, že žádný členský stát nesmí unilaterálně přijmout nějakou definici, která de facto paralyzuje regionální spolupráci a bude zabraňovat plnění cílů tohoto nařízení. Je potřeba posílit Evropskou komisi tím, že jí dáme mandát, aby jednala v případě nedostatku schody mezi členskými státy v daném regionu a v jiných oprávněných případech. Je potřeba, aby komise měla možnost spustit eh, intervenční mechanismus, pakliže se členské státy nedohodnou. Rovněž jsme toho názoru, že lepší sdílení informací by mělo být i dále posilováno, mělo by v něm být i pokračováno a žádáme, aby Evropská komise zaujala daleko ambicioznější přístup v této věci vůči některým členským státům, které tento postup rozporují. Chceme silnější energetickou diplomaci EU. Rád bych připomněl, že před sedmi lety, pardon, před, eh, v roce 2007 vzniklo téma energetické bezpečnosti právě ve výboru AFET. A poslední bod je, že Chceme být i silným vyjednávacím partnerem jménem operátorů na trhu a jménem spotřebitelů v Evropě. Vzhledem k tomu, že čelíme monopolu dodávek, tak eh, chceme vytvořit svou vlastní monopsony spotřebitelů a eh, kupujících. Děkuji. Teď má slovo Tonino Picula, který je stínový zpravodaj k tomuto tématu. Prosím. Hvala lijepa. Smysl ovog zakonodavnog prijedloga je... Děkuji. Smysl předkládaného legislativního návrhu je garance toho, aby české země měly adekvátní nástroje při přerušení dodávky plynu nebo při nadměrné eh, poptávce. Máme šest členských zemí, které závisí na jednom jediném zdroji plynu a to znamená, že přerušení dodávek by v jejich případě mohlo vést k velkým potížím. A e, samozřejmě, že to není hrozba pro jeden jediný členský stát, to hrozí mnohým. Pouhé národní plány energetické bezpečnosti nestačí na řešení této situace. Základní princip tady je princip solidarity a v souladu s tímto principem eh, mohou sousední státy v případě těžké krize pomoci se zásobování domácností a eh, také s řešením eh, s tím souvisejících eh, sociálních požadavků. Já myslím, že to je vynikající návrh, který si zaslouží podporu. Nicméně je třeba ještě dopracovat eh, podmínky, podmínky toho, kdy je možné nebo z jakých podmínek by měla být projevována solidarita. Také samozřejmě jde o lhůty a o plnou koordinaci eh, v postiženém regionu. Jde o posílení spolupráce sousedních zemí v určitém regionu a samozřejmě posílení spolupráce. Také eh, je zde to, že by tento návrh měl obsahovat všechny, tak všechna zařízení, která spadají pod tu energetickou unii. Pan Ostrevičius. Ne, pardon, pan Demesmacher. Pokud Eh, dochází k eh, přechodu na eh, zelené zdroje, pak to znamená, že plyn bude sehrávat důležitou roli, neboť na rozdíl od jiných fosilních paliv způsobuje menší míru znečištění. Může tedy doplňovat obnovitelné zdroje. Plynem se dá také vytápět v domácnostech i ve firmách a v minulosti bylo zásobování Unie zemním plynem předmětem politických bojů. Je to také z důvodu konfliktu na Blízkém a Středním východě a nyní válka Ruska na Ukrajině. Čili tady ve výboru pro zahraniční věci musíme vnímat, že jsou zde velké externí politické tlaky, což nutí ženské země k užší spolupráce. Proto já podporuji zřízení energetické unie, neboť takto je možné zajistit opravdu do mnohem vyšší míry energetickou bezpečnost. My bychom si samozřejmě přáli upravit toto stanovisko v několika, vlastně ve třech ohledech. Především je třeba respektovat konkurenční legislativu. To že někdo dodává více plynu než někdo jiný, to nemůže být omluvou pro deformaci trhu. Další věc, vyjednávání mezi Ukrajinou a Gazpromem by mohly eh, vést k tomu, aby eh, se už eh, dále nezneužívala energetická politika, respektive energetické dodávky eh, k politickým cílům. No a třetí věc skutečně eh, je třeba, aby eh, vše bylo v souladu s evropským právem a v tomto smyslu podáme pozměňovací návrhy. Pan Avřevičus, kolegové, my jsme si konečně uvědomili, že energetická bezpečnost je nedílnou součástí Eh, otázek obecné bezpečnosti. Není to pouze otázka pro politiky, eh, ačkoliv někteří lidé z praxe si to takto představují. Evropská unie dospěla k tomu, že energetická bezpečnost eh, je nyní velmi důležitým aspektem koncepce bezpečnosti. Já bych dokonce řekl, že došlo eh, k jakémusi probuzení EU v tom smyslu, že se konečně činí správná a včasná rozhodnutí. Když se podíváme na návrh stanoviska k tomu, co předložila komise, obsahuje to mnoho technických podrobností, eh, výpočtu, popisu a tak dále. Nicméně eh, za těmito technickými detaily se skrývá více nežli pouhé aspekty zahraniční politiky. A já myslím, že bychom si měli uvědomit, že mm, v energetice nelze postupovat eh, jako vždycky, jako od jak živa, jak jsou zvykle velké energetiky a velké firmy a nezasahovat, nechat do toho zasahovat zahraniční politiku a prostě dělat si eh, biznis. Já myslím, že to tak nejde a e, nastal čas e, ke změně postoje. E, je třeba podniknout významné kroky konsistentnější energetické politice Unie. A to jak na straně dodávky, nabídky, tak také poptávky. Eh, cestou k tomu je to, co nazýváme energetickou unii. Nicméně, eh, co se týče praktické implementace takovýchto ustanovení, tak nejsem příliš optimistický. A příkladem eh, mého argumentu je Nord Stream 2. Navzdory obrovským debatám v Evropském parlamentu a po té, co jsme schválili třetí energetický balíček, se nyní debatuje o Nord Streamu 2, provádí se technické přípravy a velký biznis se snaží e, připravit na implementaci tohoto projektu. Já skutečně vyzývám komisi, aby připravila, vypracovala opravdu rozsáhlou a obsáhlou zprávu pokud se týče třetího balíčku. A skutečně nemůžeme připustit, aby ty velké, ty velké energetiky eh, si tady eh, dělali svůj biznis na úkor energetické solidarity v Evropské unii. Některé firmy se sovávají za obchodní zájmy, často s eh, podporou členských zemí a snaží se de facto demontovat celkovou koncepci energetické unie. Já bych eh, třeba byl pro různá opatření, jako je eh, snížení celkového ročního objemu doba eh, plynu a byl bych rád, kdyby se Evrop, Evropa angažovala vždy včas. Já myslím, že je třeba, abychom pokračovali eh, v dalších technických debatách, abychom si uvědomili, eh, co všechno eh, ten vývoj znamená. Hlavně, abychom nezaspali. Děkuji nyní paní Teo Charos. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, také já bych chtěla říci, že tato zpráva se mi líbí a do značné míry postihuje to, co musí nastat. Ale chtěla bych ještě eh, hovořit o dvou politických parametrech, o kterých tady řeč není. Jednak je to pokus Turecka o získání e, různých alternativ. A tady nejde jenom o dodávky z Ruska, nebo o transit plynu tureckém do EU. Víme, že tady je ve hře mnohem více. A pak je tady další bod a to je nejistota v souvislosti s válečnými konflikty. Tady skutečně existuje velké nebezpečí, že eh, tedy eh, nebezpečí, který představuje faktor Turecko. Eh, taky musím zmínit Kypr. Kypr má k dispozici energetické suroviny, zásoby zemního plynu by mu vydržely na 30 let a to znamená, že by bylo možné ho prostě napojit a také vyvážet elektřinu zatím bylo vydáno 2,3 miliardy eur na to, aby zde bylo propojena Evropa s Izraelem, zemní plyn z Izraele, Egyptu a Kypru by mm, mohly eh, pokrýt eh, zde evropskou dodávku, ale mm, je tady bohužel ohrožení Kypru tureckém. To by samozřejmě mohlo stát cestě těmto dodávkám. Děkuji vám. A ještě paní Šujca se chce ozvat. Děkuji. Ano, to je velice zajímavé, že eh, dnes hovoříme Eh, o eh, tomto tématu. Vlastně v tom okamžiku, kdy eh, spolu jednají Juncker s Putinem. Já bych chtěla podpořit zprávu Sarušovského. A mám otázku. Hovoří se o 8 miliardách kubíků plynu, to souvisí s pozměňovacími návrhy. Čili eh, vy hovoříte o takovém eh, o práhovém množství. Mě by zajímalo, jak jste k tomuto množství dospěli. A mm, také otázka, jak to technicky vyřešit. Takové mám otázky. Jinak samozřejmě podporuji regionální spolupráci. Víme, že na tomto plynu jsou zcela závislé eh, některé státy celkem šest, čili tady skutečně je důležité posílit spolupráci. Pokud se týče velkých energetik, domnívám se, že by neměli, bychom neměli používat eh, nástroj eh, pro ochranu tržní konkurence, nýbrž, že by bylo třeba používat eh, nový eh, nástroj energetické unie. A právě v této souvislosti mě není jasný těch 8 miliard kubíků. Jinak já si myslím, že eh, zveřejňování, zveřejňování smluv je důležité, jinak si budou velké energetiky sami stanovat vlastní podmínky. Čili, jak bylo řečeno, měli bychom zde být ambicioznější. Nicméně eh, podporujeme komisi a podporujeme pozměňovací návrhy. Ano, děkuji, Dobravko. A já nyní navrhuji, aby se vyjádřil k těmto otázkám, k těm 8 miliardám náš zpravodaj Sariuš Volský. big contract. Velké smlouvy o 55 milionů kubíků německé firmy od Gazpromu jsou pod hranicí 40 německé spotřeby a nebyly by zveřejňovány. Ale každá malá smlouva v Litvě, Chorvatsku, Lotyšsku, Estonsku. Malého rozsahu by percentuálně musela být zveřejňována. Takže za prvé já se ptám, Eh, jestli má být klíčem od jaksi velikost daného trhu, jestliže máme mít jeden trh eh, v Unii, tak má být jako reference velikost členského státu, nebo eh, hlásit to musí jenom středně velké země? a ne velké země s velkými smlouvami, které ale jsou relativně menší na západě Evropy. Taky plně souhlasím s přístupem pana Demesmekra. Máte pravdu, že konkurence na trhu s plynem, tam já převzezmu všechny vaše návrhy. Současně je tu paralela. E, Evropský orgán pro hospodářskou soutěž zasahuje tehdy, kdy smlouva nebo fúze nebo něco překračuje určité, určitý objem miliard eur. Takže napříč celou unii každá smlouva je eh, jaksi e, oceňována, hodnocena stejně. Jestliže se podíváme, jestliže to budeme hodnotit e, procenta národní spotřeby, tak se to pak netýká všech. Když se podíváme na hlavní smlouvy v hlavních zemích s Norskem, Ruskem, Katarem, Peru, Alžírském a tak dále. Je to prostě otázka Prahu. Hm, o tom můžeme diskutovat, jestli to má být pět milionů kubíků nebo deset, ale prostě nechceme komisi zase zahltit všemi možnými smlouvami, takže na otázku komise nemusíte všechny studovat, můžete je eh, uložit ad acta, ale je lepší mít právo a možnost nahlížet do všech smluv, které chcete, v určitou, v určitém okamžiku. Takže proto navrhujeme, aby měřítkem byla velikost smlouvy, aby všechny smlouvy byly e, rovnohocené. A transparentnost dohod mezi vládami, to už je uzavřené, pokud víme z rady, to je dobré a důležité ale mezi firmami je to ještě důležitější. A jak jste paní Švýca správně říkala, eh, tady právě shodou okolností se setkává eh, Juncker s Putinem. je to pravda. Juncker je naprosto bezbraný vůči Putinovi. Putin ví všechno, co kdo řekl, o které ceně, komu. A Juncker neví nic a může jenom hádat. A my chceme překonat tuto asymetrii, která jak si hraje v náš neprospěch. A chceme také eh, opravit to, co navrhuje komise, to znamená, eh, že jakoby eh, na povrchu je transparentnost smluv, ale de facto nejdůležitější smlouvy jsou skryté. A smlouvy E, malé části EU jsou uveřejňované, což staví ty firmy mimochodem ve střední a východní Evropě a v západní Evropě do odlišných nespravedlivých postavení. Někte, o, někteří mají informace o smlouvách konkurence a jiní zase ne. Takže je to nespravedlivé, asymetrické a je to v rozporu s jedním z pilířů ekonomické integrace v EU, to znamená, že hospodářské subjekty mají mít rovnocené podmínky a má se s nimi rovnoceným způsobem zacházet. Takže tento 40% návrh je velice záludný a je ospravedlnitelný jedině tehdy, když budete chtít vidět některé smlouvy z eh, energetických ostrovů, jako eh, je třeba eh, jsou pobaltské země, ale jinak je to neospraveditelné protože je to naprosto v rozporu s filozofií energetické unie. Říkáme jeden energetický trh a potom to nadělíme na e, trhy jednotlivých členských zemí a tam e, s nimi zacházíme rozdílně, jako protože hleda, že bychom některé smlouvy potřebovali ukázat a jiné schovat a to je naprosto nepřijatelné. Děkuji vám za toto vysvětlení. Pane Volsky, připomínám kolegu, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je zítra do 12 hodin a tím můžeme uzavřít tento bod na programu a přistoupíme k bodu 10. Zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými zeměmi a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí číslo 994 2012 EU. Naším zpravodajem v výboru AFET je pan Kukan, e, příslušný výbor je ITRE a budeme projednávat e, stanovisko. Je to první e, rozprava, takže já nyní dám slovo panu Kukanovi, aby nás seznámil s tématem. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko následuje po návrhu komise o Eh, návrhu, který aktualizuje mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách v oblasti energetiky. A je to součást širší politiky budování Evropské energetické unie. Moje stanovisko na návrh komise je, že je rozumné a je v souladu s stanovisky přijatými parlamentem v prosinci loňského roku o energetické strategii. V této zprávě apelujeme na silnější pozici komise při jednání o mezivládních dohodách, včetně hodnocení ex ante dohod, to znamená před jejich přijetím zastávající legislativě, eh, když komise dělá hodnocení eh, dohod ex post, pozorujeme neschopnost komise celou tu problematiku mezivládních dohod dostat do souladu s eh, legislativou EU. K tomu by nedocházelo, pokud, a nemůže k tomu docházet, jestliže chceme budovat funkční energetickou unii. K návrhu komise Eh, rozsah stávajícího eh, návrhu se týká nejenom mezivládních dohod, ale také nezávazných nástrojů, které, což mohou být memoranda o porozumění nebo různé politické deklarace a vylučuje komerční kontrakty mezi, smlouvami, mezi firmami, které pokrývá jiné rozhodnutí. Jak jsem říkal, já souhlasím s hlavními body návrhu komise, jako třeba, že členské státy musí průběžně informovat komisi o zahájení mezivládních dohod a jejich postupu. Mezivládní dohody musí být předkládány komisi k hodnocení v souladu s evropskou legislativou před přijetím, a to tedy ex ante. Členské státy musí informovat komisi rovněž o nezávazných energetických dohodách se třetími zeměmi. Co se týče mého, mých návrhů k tomuto stanovisku, rád bych zmínil dvě věci. A to takto. Já bych chtěl zdůraznit i jiné aspekty, které považuji za důležité při budování tohoto mechanismu. Za prvé, by tady měla být větší transparentnost a výměna informací v oblasti energetických dohod. A abychom ušetřili čas, komise potřebuje garantovat eh, eh, důvěrnost informací. Komise by měla posoudit soulad s evropskou legislativou, ale také by měla vzít v potaz energetickou bezpečnost, strategii energetické bezpečnosti EU. Kolegové, budu očekávat vaše doporučení a návrhy. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je zítra ve 12, takže ještě máte 25,5 hodiny, abyste tak učinili. Děkuji. Děkuji vám, Eduardem. Vidím, že ať se podívám, kam se podívám, je tu s stínovým zpravodajem kolega Picula. Děkuji, pane eh, předsedo. Já postupně eh, během vašeho předsednictví odstupuji od eh, funkce stínového zpravodaje v různých tématech, ale hm, tady to je toho se chápu. Máme tady tři hlavní problémy s Eh, je tu absence hodnocení ex ante, možnosti zapojit se do jednání a absence eh, právní jistoty, to znamená mechanismu, který by umožnil zrušit dohody, které nejsou v souladu s eh, právem Unie a otázka transparentnosti. Stávající rozhodnutí neumožňuje harmonizovat dohody členských zemí s právem Unie a e, uvedení do souladu ex post nebo hodnocení souladu ex post nikdy nevedlo ke změně dohody. Takže je potřeba změnit ta existující rozhodnutí, ale nepanuje konsenzus co do způsobu postupování. Je potřeba zajistit výměnu informací a garantovat právní jistotu tehdy, kdy e, uvedené návrhy nejsou v souladu s právem Unie. A to by mělo eh, fungovat pod kontrolou komise, která by měla stanovit jaksi pokyny pro jednání a je třeba také dbát na lhuty, aby nedocházelo k zpomalování. Eh, co se týče nezávazných dohod s třetími zeměmi, to je také klíčové. Je potřeba větší transparentnost při uzavírání smluv o zásobování ze třetích zemí. A poskytovat občanům eh, bezpečnou udržitelnou energii za konkurenceschopné ceny můžeme realizovat jedině tehdy, kdy energetická a zahraniční politika budou v souladu, takže je potřeba postupovat v tomto směru a uznat, že vzhledem k množství dovážené energie budeme ještě dlouho muset uzavírat takové dohody se třetími zeměmi a musíme pracovat s větším odhodláním také na zvýšení naší energetické nezávislosti a účinnosti. Děkuji. Děkuji, Tonino. Hlásí se někdo další o slovo? Není tomu tak. Ani komise se nezdá, že by chtěla vystoupit. Dobrá. Takže, Eduard, sorry už, prosím. Já souhlasím se vším, co tady zaznělo, jenom jednu poznámku mám. Mezivládní dohody jsou ty, které předcházejí smlouvám mezi firmami. Čili to jsou dvě věci v této oblasti, které se doplňují s tím, co já jsem uváděl předtím. A za druhé, čím budou mezivládní dohody jasnější, tím méně problémů nastane později eh, s tajnými dohodami mezi firmami. My víme, že v této oblasti není jeden vzorový politický kontrakt. Jednou možná bude, ale zatím je všechno eh, politicky podmíněné a ne přímo geopoliticky naplánované. Já nemám potřebu tady v tomto výboru argumentovat, přestože Patras odešel, Čili čím budou mezivládní dohody jasnější, tím lépe. A za druhé, abychom se vyhnuli velice špatným situacím, jako třeba, že komise dotazuje bulharský eh, smlou, eh, se, se ptá na smlouvu ohledně bulharského jižního to, South Streamu, tak um, ono je lepší postupovat preventivně cestou transparentnosti smluv. Kromě toho si myslím, že toto nařízení se zbytečně vyhýbá věcem, které nejsou, které nejsou formálně mezi vládními dohodami, různá memoranda a dohody, které nemají formu mezivládních dohod a které mohou mít ale daleko větší váhu než formální dohody jako takové. A v tom je ten návrh komise, myslím, příliš skromný a já bych navrhoval, abychom by jako parlament eh, řekli, že bez ohledu na právní status dohody mezi veřejnoprávními orgány musí být eh, transparentní a, a oznámený. Děkuji. Děkuji, Eduarde. Chcete to shodnout? Ne, jenom jedna věta. Já myslím, že Jacek má pravdu, tady je jasná souvislost s, a co se týče jaksi publikovanosti vládních dohod a tak ono to o to lepší pro ty smlouvy mezi firmami a Také memoranda o porozumění a různé politické deklarace jsou zahrnuty v tom mechanismu, ale možná by mohly být eh, jaksi zmíněny srozumitelněji. Děkuji. Thank you very much, Edward. With this, eh, Děkuji, Eduarde. Tím uzavírám debatu k bodu 10. Termín pro návrhy zítra Další bod na pořadu jednání proběhne za zavřenými dveřmi. To znamená, že si uděláme kratičkou, zhruba desetiminutovou přestávku a pak přijde Natania, Natalia Apostolová, nově jmenovaná šéfka delegace do Kosova, která přijde na slyšení před výborem AFED. Žádám tímto laskavě všechny, kteří nemají být přítomni na zasedání za zavřenými dveřmi, nechť tedy eh, využijí těchto deseti minut aby místnost opustili a pak se budou moci vrátit eh, zhruba v 11.30 na další bod, eh, kdy proběhne výměna názoru se Salahadinem Demirtašem, ehm, spolušéfem Lidové demokratické strany v Turecku, což je poslední bod dnešního dopoledne. Takže 10 minut pauza a pak proběhne slyšení za zavřenými dveřmi v 10.45. Vážení kolegové, když dovolíte, budeme pokračovat bodem 12 na pořadu jednání, což je výměna názoru s panem Selahadinem Debertašem, spoluvůdcem Lidové demokratické strany HDP. Chtěl bych přivítat pana Demertaše na zasedání výboru AFED spolu s jeho kolegy a spolupracovníky. Pan Demirtaš v posledních měsících Stejně jako eh, celá situace v Turecku je na eh, pořadu jednání Evropského parlamentu a na pořadu jednání plenárního zasedání. Všichni situaci v Turecku pozorujeme velice zblízka, jak z hlediska bezpečnostního, tak z hlediska politického, z hlediska uprchlicko-migračního, eh, z hlediska regionálního kontextu, ale také z hlediska vnitřních, vnitřního vývoje v Turecku. A proto by nás zajímala vaše analýza aktuálního stavu situace ve vaší zemi. Eh, Národní schromáždění odhlasovalo pozměňovací návrh eh, turecké ústavy, což umožní zrušení imunity poslanců tohoto schromáždění. Eh, Během plenárního zasedání minulý týden europoslanci odsoudili tento politický tlak a komisař Hahn vyjádřil své obavy o situaci právního státu v Turecku poté, co došlo k několika varujícím změnám. V tomto kontextu by nás zajímala vaše analýza celé věci, tak abychom mohli jaksi rozšířit eh, své zdroje informací, zda byste mohl, abyste zhodnotil, jak na tom Turecko dnes je v kontextu dialogu EU-Turecko a v kontextu rozhodování o e, liberalizaci víz, pokračování vyjednávání o přistoupení a co se týče celého kontextu snahy najít e, nějaký způsob e, kontroly těch migračních toků přicházejících přes středozemní moře a také co se týká kurdské populace v Turecku. Pane Demirtaši, teď máte slovo na nějakých 10 až 12 minut. Na úvod pak dostanou slovo poslanci a pak budete mít možnost odpovědět. Turecko je k dispozici na, eh, turečtina je k dispozici na kanále 25. Máte slovo, pane Demirtaši. Çok teşekkür ediyorum değerli meslektaşlarım. Öncelikle bu olana... E, Děkuji vám mnohokrát, milí kolegové, za to, že jste mi dali tuto příležitost e, zde promluvit. Vy jako výbor pro zahraniční věci jistě pečlivě sledujete situaci v Turecku a jistě máte detailní informace, nicméně, když dovolíte, Rád bych se s vámi podělil o své názory, co se týká aktuálního vývoje v Turecku a potenciálního vývoje v Turecku do budoucna. Turecko zažívá skutečně výjimečné politické období. Toto ani pro nás není eh, běžná situace, protože ústava je vlastně pozastavená, politické eh, postupy jsou blokované, porušuje se svoboda médií, svoboda projevu a to vážným způsobem a na každodenní bázi. A stále eh, více se u nás buduje režim jediného muže, tedy v podobě Erdogana. Samozřejmě, všechny tyto problémy, které dnes zažíváme, mají své historické důvody. Toto není problém, ke kterému by došlo přes noc. U nás jsou určité hluboce zakořeněné problémy s demokracií už z doby založení republiky a ty problémy nelze přisuzovat pouze Erdoganovi. Ovšem Erdogan a vláda AKP neudělali nic pro to, aby zavedli reformy a ty problémy v posledních letech řešili. Ba naopak, eh, ty problémy ještě zesložitují. Například eh, vezměme ten eh, dvouletý mírový proces, který byl jednoznačně ku prospěchu Turecka. Ukončily se ozbrojené střety, došlo k příměří a málem byl zaveden mír, ale pak Erdogan dospěl k přesvědčení, že to nebude ku jeho prospěchu, přišel by ohlasy a tím pádem celá ta mírová vyjednávání zastavil a znovu zjitřil situaci, kter, což vedlo k destabilizaci v kurdské oblasti. Jsou e, nadále e, oblasti, kde je v podstatě trvalé stané právo. E, Provádějí se tam vojenské operace s dělostřelectvem, tanky, jsou města, kde došlo k demolici celých čtvrtí a téměř 500 tisíc lidí je vnitřně vysídlených a další tisíce lidí, ať už to byly ozbrojené složky civilisté nebo příslušníci PKK, zemřeli. Erdogan se pak odmítá vrátit k vyjednávacímu stolu, nehodlá si sednout a hledat řešení protože ten konflikt zneužívá ke svým politickým účelům. Tato válka, která se vede v Turecku, podněcuje nacionalistické přesvědčení a z toho Erdohán těží, z toho nacionalismu a vlastenectví. Proto nechce znovu zahájit ten mírový proces. Zrušení imunity je součást tohoto procesu. Eh, nelze to zvažovat jako izolovaný proces. Je to část, součást Erdoganovy strategie. Ta imunita je rušená eh, v jaksi přímém protikladu s ústavou, protože tam je doložka, která říká, že e, takováto změna musí projít ústavním soudem. Ovšem teď parlament tento protiústavní e, pozměňovací návrh schválil a bohužel není možné e, k ústavnímu soudu podat žalobu jaksi podanou jednotlivcem. Vyšetřovací složky o poslancích HDP je, těch je celkem asi 600. Já sám jsem předmětem 93 žalob, eh, budu eh, před soudem, který pravděpodobně začne příští týden. Ministerstvo spravedlnosti tyto vyšetřovací složky už předalo prokurátorům a nejspíš, jak říkám, se tím soudy začnou zabývat příští týden. Naše strana se rozhodla, nereagovat na výzvy eh, státních zástupců, eh, nebudeme nikde vypovídat, protože naše imunita byla zrušena v nesouladu s tureckou ústavou, přičemž všichni prokurátoři vlastně pracují na pokyn a podle instrukcí Erdohána. Takže vlastně státní zástupce se bude muset rozhodnout nechat nás předvést násilím před soud a pokud se toto stane, tak hodláme nereagovat na otázky Máme společný text obhajoby, všichni poslanci budou mít stejnou obhajobu, nebude to právní eh, obhajoba, řekneme zkrátka jenom, že to je pouze politický krok, který má vydláždit cestu režimu jednoho muže a nebudeme reagovat na žádné otázky, které nám kdokoliv položí. V tom případě samozřejmě hrozí, že budeme eh, odsouzeni do, eh, k, do vězení k nepodmínečnému trestu. Já si myslím, že eh, to vyšetřování nás všech je skutečně velice eh, vtipné, protože většina vyšetřování poslanců HDP se vlastně týká eh, svobody projevu. Já mám celkem 93 složek, ve kterých se objevuji a ty se většinou týkají projevů, které jsem učinil na veřejnosti. Já jsem si ty složky prošel, prošel jsem si ta obvinění vůči mé osobě a je to vlastně taková právní tragédie. Například v roce 2008 během oslav Naurus jsem řekl, jsem učinil jaksi projev a jsem eh, obvinován z toho, že straním teroristům. Řekl jsem například, nejkratší cesta k míru je přes pana Ejalana. To je nenásilná cesta, my už celá léta voláme po bratrství a přátelství, nechceme prolevat krev, potřebujeme dialog. Turci a Kurdové si nezaslouží, aby tuto bolest dále posytěvali. Takže to je to prohlášení, které údajně je propagandistické na podporu teroristické organizace. Takže to je jedna ta žaloba proti mé osobě. Dovolte mi dát vám jiný příklad. v jednom z největších eh, tureckých měst Kajsir eh, došlo k útoku na budovu HDP eh, ze strany rasistů. Ta budova byla poškozená, vlastně vyhořela. My jsme podali stížnost na ředitele policie v tom městě. Řekli jsme, že zanedbal svou povinnost a naši budovu dostatečně nechránil. A poté, co eh, byla podána tato, tato stížnost, tak jsme začali být vyšetřováni s nadstí utrhačství tohoto policejního ředitele. Takže místo toho, aby byl stíhán on za to, že nedělal svou práci, budeme stíháni my za to, že mu poškozujeme pověst. Eh, jiné obvinění vůči nám se týká jednoho volebního schromáždění, na kterém e, jsem já hovořil kurdsky, což je má mateřština. Prokurátor nemá žádný problém s obsahem toho projevu, ale myslí si, že je trestné, že jsem mluvil kurdsky. Takže se proti mně vede řízení celkem ve čtyřech procesech za to, že jsem mluvil kurdsky. Řekl jsem například, že kurdové mají právo na vzdělání v kurdštině a to je předmětem obvinění proti mně eh, v tuto chvíli. V podstatě všech, všech těch 600 eh, procesů vše, je, se týká svobody projevu. Poslanci jsou, mají být trestáni za to, že vyjadřovali své názory. Je to skutečně je to skutečně eh, politování hodné. Čelíme eh, teď hrozbě uvěznění. Já jsem celkem odsouzen k necelým pětistům letům nepodmíněně, což samozřejmě Erdogan chce využít ke svým politickým účelům. Pakliže nás odstraní z parlamentu, bude eh, pro něj další situace naprosto jednoznačná. Jako Hitler bude jediným mužem u moci a bude si moci dělat, co chce. Jinými slovy, existence, vůbec přítomnost kurdských poslanců v parlamentu je naprosto zásadní, protože my jsme ta síla, která může Erdohana zastavit. Takže skutečně se nacházíme na historické křižovatce, která určí budoucnost Turecka do, e, eh, dál. Myslíme si, že opozice, promírová opozice by měla hlasitěji zastávat mír v naší zemi, který je důležitý pro mír například v Sýrii. V Sýrii nastane mír pouze, když bude mír i v Turecku. Pak, když Turci a Kurdové dohodnou mír, umožní to stabilizaci situace i v Sýrii. Dnes pro nás pro všechny znamená velkou výzvu uprchlická krize. A mír mezi Turky a Kurdy je přímo propojen s otázkou řešení uprchlické krize. Je možné stabilizovat situaci v kurdské oblasti v Grožavě v Turecku, ale potřebuje to podporu Ankary. Erdogan se nechce usmiřovat s Kurdy v Syrii a tím pádem tam i nadále vládne nestabilita. V severní části Sýrie by bylo možné však stabilizaci provést velice rychle. Pak, když by to nastalo, mohli by se uprchlíci vrátit, protože by tam pro ně vznikla bezpečná zóna. A ti lidé by se mohli vrátit domů, do své vlasti. Kurdské orgány v tamní oblasti jsou rovněž ochotné přijmout všechny syrské kurdy, uprchlíky a e, i příslušníky jiných etnických skupin, takže vidíme, že na základě uprchlické krize je potřeba vnímat toto propojení s mírovým procesem v Turecku. Pokud my tento turecký problém řešit nebudeme, pak jakékoliv řešení pro Syrii bude pouze dočasné. Erdogan pak uprchlickou krizi využívá jako prostředek vydírání, přičemž je potřeba připravit alternativní politiku, abychom to nějak zvrátili. To znamená, že demokratické síly v Turecku potřebují větší podporu a mírový proces mezi Turky a Kurdy musí být znovu nastartován. Je potřeba poskytnout mu dostatečnou podporu a umožnit vznik eh, té eh, bezpečné zóny v severní části Sýrie pod kurdským vedením. Pokud se nám toto podaří, budeme moci vyřešit celou řadu problémů, které máme. Pakliže by Evropský parlament mohl rozhodněji do té situace zasahovat, například tím, že by se stal mediátorem řešení toho kurdského problému v Turecku, Nevím, třeba možná by Evropský parlament mohl eh, vytvořit nějakou mediační delegaci. Takže když by parlament zaujal konkrétnější kroky, rozhodně by to situaci pro nás výrazným způsobem zjednodušilo. A mohli bychom to využít k obnovení toho mírového procesu. Od příštího týdne se může stát, že já a mý kolegové budeme ve vězení a tím pádem budeme potřebovat vaši podporu, budeme potřebovat vaši solidaritu. My svou zemi opouštět nehodláme. A fakt je, že nás do vězení zavřít mohou, mohou nás tam zavřít na celá léta, ale my eh, svou zemi neopustíme, protože toto všechno děláme proto jenom, aby zavládl mír. Ale pak, když budeme mít mezinárodní podporu, bude zde solidarita, vytvoří to pro nás příležitost, jak posílit demokracii. A toho pak můžeme využít jakožto argumentu pro boj za více svobody a demokracie. Samozřejmě mezi Evropskou unii a Tureckem budou problémy i nadále. Erdogan zrovna včera v jednom projevu řekl, že hodlají eh, vzhledem ke kritice ze strany Evropské unie přehodnotit eh, situaci. On říká, že on může eh, ukončit vztahy s Evropskou unii, ale to není rozhodnutí jednoho člověka, je to vládní rozhodnutí. My si nemyslíme, že by to měl být Erdogan, kdo bude rozhodovat o tom, zda se bude ve vztazích s EU pokračovat nebo ne. protože pozastavení přístupových vyjednávání eh, bude k naší, eh, jak si bude pro nás velice nevýhodné, protože pokud si Turecko zavře všechny dveře a zruší veškeré vztahy s Evropskou uní, tak to bude velice neprospěšné pro další rozvoj demokracie u nás. Je potřeba zajistit pokračování ve vztazích mezi EU a Tureckem. Je potřeba odkazovat na koraňská kritéria a snažit se dodržovat evropské hodnoty, to je to nejdůležitější. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a těším se na vaše otázky a komentáře. Thank you very much, Mr. Demir. Děkuji vám, pane Demirtaši. Eh, kolegové, než zahájím debatu, eh, prosím, eh, abyste spolupracovali eh, a s pochopením toho, že řečníků do debaty se hlásí 15, to znamená, že na každého zbývá jedna minuta, takže prosím, buďte ohleduplní, aby se mohli zapojit i kolegové. Tak a nejdříve eh, tady máme pana zpravodaje, pak pana eh, šefa delegace, takže kdo z vás si přeje? Ano, později, dobře. Takže nejdříve eh, Katepiry zpravodaj a poté, poté předseda delegace. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, děkuji panu Tašovi, že je mezi námi. Eh, vy jste tady volal po solidaritě a já vás mohu ujistit, že velká většina parlamentu je kritická k vývoji v Turecku, pokud se týče zrušení parlamentní imunity a tak dále. Víme, že, je, že to všechno míří proti vaší straně, proti HDP a víme také, že vaši kolegové končí za mřížemi. Čili za této situace není možné přistoupit na liberalizaci víz, což je věc, eh, na které Turecku velmi záleží. Čili já vás mohu ujistit, že tam, že skutečně jsme na vaší straně, i když třeba nesouhlasíme s vaší politikou, s tím, co říkáte, v tomto jsme na vaší straně. Situace na jeho východě. Můžete nám trošku popsat, co se tam děje? Eh, města se zákazem nočního vycházení, kolik je tam lidí a tak dále. A dále eh, samozřejmě eh, vy souhlasíte s tím, že teroristické útoky a teroristické útoky a násilí s tím nesouhlasíte, čili jak se stavíte k výzvě, aby PKK složila zbraně? Děkuji, pane předsedo. Především eh, srdečně eh, vítám eh, našeho hosta u nás v parlamentu. Já se divím, že se nám vůbec podařilo se sem dostat. To asi pro vás nebude momentálně jednoduché. My bychom byli rádi, aby tady ty vztahy byly, aby více lidí mohlo cestovat k nám. My potřebujeme stabilní Turecko a v Turecku také probíhá eh, dialog o spolupráci, to také potřebujeme. Evropský parlament na minulém plénu hlasoval o zprávě, která se týká zrušení imunity 135 nebo 163 poslanců Tureckého parlamentu. Naše delegace naráží na velké problémy v souvislosti se smíšeným parlamentním shromážděním EU Turecko. Máme plánu dvě návštěvy delegací během června, ale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 jsem eh, ne, neslyšel předchozího řečníka. Eh, bylo by možné, aby, aby zopakoval eh, svou řeč, že já jsem neslyšel. No. Oh. Please, but succinct, succinct version. You were one minute and a half. Okay. Tak prosím stručně, už tak jste přetáhl. Srdečně eh, vás vítám, pane Demetařem. Já jsem se ptal eh, jednak, jak se vám vůbec podařilo dostat sem k nám, poněvadž předpokládáme, že vaši spolustraníci eh, tady také měli být, ale nejsou. My si přejeme stabilní Turecko, to je důležité pro spolupráci, dialog a tak dále. A samozřejmě ta stabilita je zásadní. Minulý týden jsme hlasovali eh, zprávu o situaci v Turecku a je to jasné, eh, že si uvědomujeme, že vaše demokracie je na bolestné křižovatce. Máme také velké potíže v souvislosti se smíšeným parlamentním shromážděním EU Turecko. Je to obtížná spolupráce s kolegy v tureckém parlamentu, dochází k velkým změnám a e, ty změny vůbec nejsou demokratické. Dochází také ke změnám ústavy. A to je pro nás velký problém. Děkuji. Vielen Dank. Auch ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr. Paní Sommer. E, děkuji. Mm, vy víte, že my tady řešíme dilema. Na jedné straně máme dohodu EU s Tureckem, což je důležité pro Evropskou unii, poněvadž Turecko eh, na nás vidí velký tlak v souvislosti s pořlíky. Na druhé straně eh, bychom rádi eh, Turecku pomohli, ovšem podmínky a okolnosti, které se tam nyní krystalizují, jsou neúnosné. No, eh, my uvažujeme také, jestli máme vůbec eh, eh, dále pokračovat v rozhovorech s Tureckem a Erdogan dělá všechno pro to, aby obrátil kurz v Turecku. Čili mnozí kolegové jsou bezradní. Vy jste řekl, že máte velké naděje, které vkládáte do tohoto parlamentu. My tedy o tom eh, víme a hovoříme tady také velice otevřeně. Eh, je pravda, že eh, liberalizace víc v současné době pro nás nepřichází v úvahu. Děkuji. Pan López. Děkuji vám. A srdečně vás vítám zde v parlamentu a doufáme, že tento, tato návštěva je také znamením toho, že uznáváme vás osobně a vaši stranu. Doufáme, že také do budoucna s vámi budeme moci vyjadřovat solidaritu. A to samozřejmě také všem dalším tureckým poslancům, kteří byli zbaveni imunity. Ano, e, situace je obtížná. Turecko je de facto ve válečné situaci. Mě by zajímalo, jak se díváte na dohodu EU-Turecko. My tady Erdoána Erdoana velice kritizujeme, ale jaká je vnitřní situace v Turecku? A také, jak se stavíte k postavení žen? Děkuji, paní Teocharos. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Demetaši, v současné době je situace taková, že se na Kurdech páchá genocida. Vy jste to také řekl, že zde máme tisíce nových uprchlíků, kurdové jako národ eh, neustále čelí pro následování, přestože eh, tvoří značnou část tureckého obyvatelstva. Postoj EU vůči Turecku a Erdoánovi je kritický, poněvadž eh, jsou to nesystémová opatření. Čili to je vlastně první otázka. Kurdové mají 25% podíl na obyvatelstvu. Bylo by eh, možné, dovede si představit eh, nějaké eh, takové společenství, nějakou dohodu mezi Tureckem a Kurdy. Hm, pane tu. Pane Dementaše, já eh, sleduji vývoj v Turecku už velmi dlouho a musím říct, že eh, nemůžu eh, zcela souhlasit s tím, co říkáte. Pokud se týče práv Kurdů, myslím, že v posledních několika letech došlo k jejich posílení. Kurdové mohou, mohli vystupovat ve volební kampani, což před 15 lety vůbec nebylo možné. Také mnohé členské země eh, hodně investovaly ve prospěch Kurdů. Čili mě by skutečně eh, zajímalo, co se tam opravdu děje. Kromě toho by mě zajímalo, kdy eh, vaši strana, vaše strana se stane sekulární stranou, která je schopná bránit také etnické menšiny. Já jsem z Bulharska, my tam také máme tedy menšiny a všem chráníme je ze sekulárního hlediska. Pan eh, Hadži Georgiou. Ano, eh, situace je v současné době velmi obtížná. Máme co dočinění eh, s osobou Erdoganovou. Vy jste řekl, že se může klidně stát, že vás bude chtít příští týden Eh, uvěznit. Ano, náš parlament se bude zasazovat o to, aby vaše práva byla eh, dodržována. Nicméně já si myslím, že to nestačí. Ne, já nevím, jestli eh, to, že se postavíme na vaši stranu, jestli to nějakým způsobem ovlivní počínání Erdoana de facto se tím komplikují i e, vztahy EU-Turecko. Otázka. Mnozí říkají, že je nezbytné, aby tím či oným způsobem e, by byl omezen vztah, e, tedy vliv PKK. Co si myslíte vy, paní Lochbiller? Děkuji, pane předsedo, vítám vás jménem svým i zelené frakce. Vy jste popsal, eh, co vám všechno hrozí. Eh, my jsme tady měli paní Lene Zána, eh, která od nás dostala Sacharovu cenu, to je také kurdská mm, poslankyně. Víte, mm, jaká je situace s ní, čili my bychom tady chtěli více konkrétní solidarity. Další otázka. Zrušení imunity se vlastně týká současných eh, poslanců, nikoli těch, eh, kteří eh, budou zvoleni na jejich místo. Tady je samozřejmě nebezpečí, že to budou poslanci za AKP a to znamená, že tam může být vytvořena ústavní většina v parlamentu. Děkuji, pan Epitedeus. Děkuji, pane předsedo. Také vítám pana Demetaše. My každopádně budeme pokračovat v dialogu. Každý přemýšlející člověk chápe, jakému tlaku jste vystaven. Já jsem řek a patřím k zlatému úsvitu. My Eh, žijeme v demokratické zemi a přesto jsme také pronásledováni. Mám dvě otázky. Za prvé, eh, postoj Turecka vůči Řecku a Kypru. Co si myslíte o tom? A druhá otázka, eh, co se týče tlaku, kterému musíte čelit, myslíte se, že to eh, se něco stane? Pan Líc, eh, na rozdíl od eh, na rozdíl od předřečníka musím říct, že tady máme právní stát a to platí pro Řecko. Vy jste jasně řekl, že zůstanete ve své zemi, že se nezdáte a v tom máte naši plnou solidaritu. Ano, my víme, že tady ještě další regionální komponenta a to je syrská krize. Čili tam je obtížná situace, to jsou krize také v Ženevě. Takže skutečně eh, máte naší podpory a nežádná žádná úleva vízového režimu. Tady, tady otázka eh, těch eh, uprchlíků, kteří se nacházejí na eh, vlastním území. Eh, jak vidíte, jak se tady situace vyvíjí, jak se bude řešit? Děkuji. Mark Demesmaker. Děkuji. Srdečně vás vítám a jsme rádi, že jste mezi nás zavítal. To je pro nás velmi důležité. V tomto parlamentu jsem se vždy vyslovoval pro princip sebeurčení. Když jsem podporoval kurdský národ a budu tak činit i do budoucna. Nicméně mám několik otázek. Hovořil jste o možnosti, eh, že byste mohl být eh, eh, uvězněn. Otázka je, pokud se to stane, budete mít pořád nějaký způsob mm, možnost uplatňovat politický vliv? tady, jak to vypadá s možným zákazem vaší strany. Je, co, je, a jak se díváte na kapitoly 23, 24 je justice a právní stát? Může vám to nějak pomoci? Děkuji paní Šáke. Pane Demitaši, skutečně eh, hodně se to odehrálo mm, od naší poslední debatě, debaty v Evropském parlamentu ano, zejména tedy, pokud se týče rušení imunity. <clears throat> Mám dvě otázky. Za prvé, eh, jaké by byly vaše ideální reformy v antiteroristické legislativě Turecku? Co je třeba, aby se skutečně mohlo bojovat proti terorismu? A co z toho mm, eh, naopak vnímáte jako zneužívání k umlčení odpůrců eh, současného prezidenta? A za druhé, Eh, z různých stran eh, se slycháme, že rozmístování uprchlíků eh, sleduje také určitou demografickou agendu. To znamená, že zde jde o úmyslnou manipulaci složení obyvatelstva. Je to pravda? Co nám to můžete říci? Děkuji, paní Velží. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, pane Demirtasi, abych řekla, jak mě těší, že se tady můžeme sejít a pohovořit. Jsem přítelkyní Turecka, jsem přítelkyní tureckého lidu, jeho rozmanitosti, kulturní rozmanitosti, náboženské e, rozmanitosti, sekularismu a Eh, nemám a priori eh, výhrady proti vstupu Turecka do Unie, ale samozřejmě za předpokladu, že bude respektovat kritéria skodaně v oblasti lidských práv a eh, Tady to kolektivní zbavení imunity znamená, že pan Erdogan překročil červenou linii, kterou jakožto poslanci nemůžeme akceptovat a to je opravdu jaksi v první linii zájmu. Jakožto spolupředsedkyně skupiny přátel s kurdským lidem jsem navrhla, eh, aby eh, evropští poslanci eh, se zasadili jako patroni těchto kurdských poslanců a já bych vás chtěla poprosit, jestli byste nám mohl upřesnit, jakým způsobem je boj s terorismem zneužívaný, protože to se mi zdá, že je právě já jádrem eh, celé té věci. Děkuji vám. Eh, také vás srdečně vítám. Eh, domnívám se hm, také na základě toho, co zaznělo u nás na plénu, je zřejmé, že většina poslanců si přeje Turecko, které bude demokratické, kde bude akceptována opozice, kde se budou dodržovat kudská práva. A, a samozřejmě také, kde bude řešen kyperský problém. Domníváme se, že Erdoganův postup vedl k tomu, že si popudil celou Evropu. A důležité je, aby Evropský parlament eh, nadále zaujímal pevný postoj. Eh, pan Andrelakis? Děkuji vám. Eh, my jsme s vámi samozřejmě solidární. A otázka je tedy ode mě, jestli existuje nějaká možnost také v souvislosti antiteroristickými eh, zákony. Eh, zajímala by mě tedy vaše pozice, eh, jak vidíte dohodu o uprchlících mezi EU a Tureckem, jaký očekáváte vývoj v Sýrii a pokud dojde ke střetům eh, s eh, kurdským eh, národem a pokud tedy zvítězí síly, které budou spolupracovat s řeckou krání pravicí, kde tedy vidíme, že tady dochází spíše provokacím než ke snaze o řešení. Děkuji. Ještě paní Harms. Tak, poslední řečnice naší debatě, jedna minuta. Já se omlouvám za spoždění. Já jsem eh, ty otázky velice sledovala a možná bychom mohli eh, požádat zástupce komise, aby eh, se vyjádřila. Také pan Demirtaš by se také mohl vyjádřit k tomu, Eh, jestliže tedy eh, odstoupí, eh, odstoupil a mm, velvyslanec EU, u EU, e tak co to znamená? Ano, děkuji, Rebeko, ale myslím, že zástupci komise tady nejsou. Možná, že se to dá zvládnout jindy. Takže, pane Demitaři, všichni se snaží dodržet minutu. A teď prosím, kdybyste to zvládli za 10 minut a snažil se zodpovědět všechny otázky, které se týkají vás, eh, právního státu, terorismu, uprchlíku, bezpečnosti, kurdské populace, mnoho, mnoho aspektů. A řekněme, že 12.40 musíme skončit. Evet, tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım bu... Děkuji vám. Pokusím se stručně odpovědět. Situace v Turecku je složitá, obtížná. Máme celé vesnice, které se vylidnily a ti lidé museli jinam, buď v rámci Turecka nebo do Evropy. A teď několik tisíc lidí opustilo své domovy, u nichž doufáme, že je to přechodné. Nicméně problém je, že až se tito lidé budou chtít vrátit domů, tak najdou zdevastované vesnice, domy zbožené, protože vojenské tanky prostě tam tudy prohnaly. A v některých městech už nezůstal ani jeden dům stát. E, středy měst byly zdemolované, v jiných městech ještě pokračují vojenské operace v centru města a je tady se mnou jedna kolegyně, poslankyně, která pochází z města, kde pět dní e, těžké ostřelování nepolevilo v městě Juksekovar a víme, že tam také došlo k devastaci budov a také e, tam došlo ke zničení všech vozů, nástrojů, e, pracovních nástrojů. Ti lidé prostě teď ani domů nemohou. A z 90% tito lidé hlasovali pro moji politickou stranu a kteří jsou dnes roztroušeni po celém Turecku a v zahraničí. Takže my bojujeme za právo těchto lidí vrátit se domů. Nicméně vláda nic v tomto směru nedělá. A tito lidé jsou dnes nuceni žít e, jako vnitřní uprchlíci trvale. Přitom jsou to lidé, kteří hlasovali pro naší politickou stranu, a kteří jsou roztroušeni a kteří se velmi těžko budou moci vrátit a třeba zúčastnit budoucích voleb, jak bychom si přáli. A my tedy bojujeme za to, aby se ti lidé mohli za nějakých důstojných podmínek vrátit domů. Paní Katy Piri hovořila o násilí a zdůraznila, že naše politická strana je proti násilí. My jsme proti jakémukoliv užití násilí a terorismu. A to je také to, eh, co bychom si přáli a apelujeme na PKK a chtěli bychom se sejít u jednacího stolu, tak abychom skutečně našli řešení. Ale bohužel, dokud budou mluvit zbraně, tak bude těžké se sejít a důstojně promluvit o mírovém řešení. Několik měsíců už spolu s eh, několika kolegy se snažíme navštěvovat ty zasažené oblasti a snažíme se setkávat a hovořit s těmi, kteří tam v horách bojují, s těmi kurdy, kteří tam bojují v horách. To je iniciativa, které jsme se chopili proto, abychom se pokusili ehm, povzbudit ehm, lidi v tom, aby se vzdali násilí. A my bychom si přáli, aby se politické strany a všechny strany, aby se setkali kolem jednacího stolu. Situace na místě je mimořádná a proto je naše, jsou naše úkoly velmi složité, těžko tam můžeme cestovat, těžko můžeme navštívit jeho východ Turecka, protože tam bouchají bomby blízko těch, my se třeba sejdeme na schůzi a pár set metrů odtud vybochla nálož. My když někam jedeme, třeba letecky, tak víme, že kolem nás prostě padají bomby. A myslíme si, že je zásadní vrátit se na cestu jednání a vrátit se k demokratickému politickému životu. A apelovali jsme i na PKK, aby se takto choval. E, PKK věnuje pozornost našim apelům. My jsme prohlásili, že ve městech a vesnicích, kde dochází k ozbrojeným střetům, je potřeba zahrnout výkopy a rozebrat barikády a proto, abychom znovu mohli začít spolu mluvit. A právě proto, že jsem vyslal takový apel, tak najednou jsem byl žalován eh, a to se týká několika opozičních stran, kdy prostě na nás e, začali útočit, protože jsme vyslali apel na adresu PKK, ale my jsme přesvědčeni, že je potřeba složit zbraně proto, aby mohli všichni jednat, všichni se zúčastnit těch jednání. Problém ovšem není v nás, problém je v hlavním městě, v Ankaře, ve vládě. Je vládu potřeba přemluvit, aby se vzdala ozbrojeného konfliktu. Je zásadní, aby konečně zbraně umlkly. Ale proto, aby PKK složilo zbraně, je taky potřeba, aby vojenské operace turecké armády skončily. A pokaždé, když se setkávám s kolegy z Evropského parlamentu, tak o tom mluvím a říkám, že je velmi důležité, aby vznikla mírová komise. Komise, která by se scházela tak, abychom dosáhli v Turecku míru. Komise, která by dokázala donutit jednotlivé strany zastavit paldu, palbu a a opravdu se snažit sejít a mluvit spolu. Nesmíme zapomínat na jednu věc. V rámci vztahu mezi Evropskou unii a Tureckem jsou důležité role parlamentů. Parlamenty mohou mít velký vliv. Evropský parlament nemůže mlčet a taky nemlčí a to je dobře. Tváří v tvář té stávající situaci. Dnes je ta situace v oblasti demokracie, lidských práv velmi špatná. A když pan Davetoglu byl ve funkci, tak on navrhnul, aby Turecko hrálo roli prostředníka aby pomohlo filipínské vládě jednat s gerilou na Filipínách, tedy svého času bylo Turecko eh, ochotno hrát roli z prostředníka. Teď by bylo potřeba, aby Evropská unie učinila návo, návrh tohoto typu, tentokrát adresovaný turecké vládě. Proč je to tak důležité? Je to proto, že my, kteří chceme mír, si myslíme, že je potřeba, aby tato naděje pro mír nebyla jenom tématem intelektuálů a akademiků. Měla by existovat oficiální parlamentní komise, výbor, který by vyžadoval nejenom, aby PKK složilo zbraně, ale taky vláda, aby složila zbraně. Dnes Erdogan eh, eh, jak si vede bojechtivou politiku a proto je potřeba vyvinout tlak na to, abychom se dostali do nové fáze, nového procesu. Demokratické reformy v Turecku sice proběhly, ale teď vidíme, že dochází k jejich oslabení kvůli tomu bojechtivému sklonu pana Erdogana. A proto jsme také, teda proto on také ty demokratické reformy zabrzdil. Já nejsem mluvčím PKK. Rád bych mohl ovlivňovat PKK nějakým výrazným způsobem, ale naše politická strana eh, v takové pozici není. Co se týče otázky uprchlíků, to vyvolává praktické problémy, protože teď je velká nestabilita v regionu, to vyvolává napětí v celém regionu i v Evropě. A otázka uprchlíků vede k demografickým změnám i v samotném Turecku. A konkrétně v těch tureckých regionech, kde je většinové vyznání alavické, tak, tak tam přichází mnoho arabských sunnických uprchlíků. A my si uvědomujeme, že na rozdíl od toho, co tvrdí vláda, nejde o nějaké dočasné hosty. To jsou lidé, kteří ve většině případů už se tam chce usadit. A zatím nedochází e, ke kulturnímu střetu s nimi, ale mohl by nastat e, jaksi problém ekonomický, ekonomické napětí. 40 ekonomiky v těchto regionech je e, stínová ekonomika a v současné době je tedy pod velkým tlakem. A pokud to bude pokračovat, tak by to mohlo Turecko ponořit do hluboké krize a ti to všichni uprchlíci eh, potom se usadí ve všech velkých městech a nejenom v uvedených regionech. My jsme v našich regionech přijali všechny ty uprchlíky ze Sýrie bez problémů. Tam mezi námi není napětí. Nicméně napětí by mohlo vzniknout, A pro nás je důležité s nimi spolupracovat tak, aby se dosáhlo míru v Sýrii. Mírový proces potřebuje podporu všech, počínaje Ankarou. Je důležité podpořit jednotlivé organizace, které bojují za mír. A dnes musí AKP podpořit ty, kteří bojují za mír a ne ty, kteří naopak situaci jenom zhoršují. Víte, že byli zatčeni novináři, konkrétně Jan Dundar, který je zde dnes v parlamentu. Také soudci byli zatčeni. A pro Evropskou unii je důležité v rámci zahraniční politiky brát v potaz situaci v Syrii, situaci uprchlíků, ale také vnitřní situaci v Turecku. My budeme stále vystupovat a hovořit v Turecku nahlas, my budeme jak si vystupovat e, neuchvějně v Turecku. Naše země čelí problémům v oblasti demokracie, budeme zřejmě čelit kulturním problémům, máme Kurdy, Alevity, ale jsme součástí Turecka, tak to je. A všichni společně tvoříme tento stát. A je důležité, aby vztahy s Evropskou unii nebyly přerušeny. Je důležité, abychom nenechali Erdogana přerušit naše vztahy dnes to není Erdogan, kdo bude poroučet Evropské unii. To je potřeba zdůraznit. Několik otázek bylo specifických, bohužel to asi nestihnu. Někdo hovořil o případu Leila Zana. S tím souhlasím. Když budeme příští týden zatčeni, tak si myslím, že ani přesto nemají být přerušena jednání s Evropskou unii. My si myslíme, že je důležité pokračovat a hájet demokratický proces a myslíme si, že jednání patří do toho procesu. Takže pokud budeme zatčeni a pokud budeme odsouzeni, budeme přesto eh, dál pokračovat v boji ale samozřejmě počet našich poslanců eh, hrozí, že se zmenší, takže dojde k novým volbám v eh, regionech, ze kterých pocházíme a, noví, eh, a, a budou pak zvoleni zástupci za KP. Někdo hovořil o možné změně e, zákona pro boj s terorismem. Ono je důležité, aby se nepletlo nepletl terorismus a svoboda projevu. V tom je potřeba přehodnotit eh, turecký zákon pro boj s terorismem a tak bude moc, možno dosáhnout výsledku. Já nestrácím naději. Jsem si jist, že můžeme dál bojovat. Samozřejmě situace v Turecku je špatná, ale nestrácím naději. Děkuji, že jste mě přijali. Thank you very much, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane Demirtaši, za téměř nemožné, že jste zodpověděl tolik otázek. Děkujeme za to, že jste tady byl. Myslím si, že jsme si udělali jasnější obrázek o celé řadě větší věcí. Přejeme vám hodně eh, štěstí ve vašich snahách posílit právní stát. Tím jsme ukončili naše dopolední zasedání. Děkuji tlumočníkům, že nám eh, poskytli čtvrt hodinu navíc.